Um, Dobré odpoledne. Buďte všichni vítáni na dnešní schůzi výboru IMCO. Na schůzi je konané dnes 25. září. První bod pořadu je, první bod pořadu jednání je přijetí pořadu jednání a chci připomenout koordinátorům, že schůze bude začínat v pět. Také bych ráda připomněla, že tato schůze je webstreamovaná. Jedeme v režimu e-meeting, to znamená, všechny dokumenty jsou na internetu. Máme novou záležitost týkající se našeho newsletteru, který je k dispozici. A také bych ráda řekla, že máme dva nové členy, kteří vstoupili do našeho výboru. Jedná se o pana, o pana Andráše Gjurka, nevím, zda to vyslovuji správně, který zde bude zastupovat stranu lidovou, a pan John Stuart Agnew, který zastupuje frakci EFDD. Jak všichni víte, byli jsme na misi s některými členy našeho výboru, byli jsme ve Washingtonu minulý týden, měli jsme tam velice zajímavá jednání a jsem si jistá, že vám výsledky budou představeny ve zprávě. Ještě jednou bych chtěla poděkovat členům, kteří byli a samozřejmě chci poděkovat i členům sekretariátu za skvělou organizaci naší ceny, cesty. Tedy děkuji vám všem ještě jednou z celého srdce. Další schválení protokolu z minulých schůzí, ze schůze 12. a 13. července a ze schůze 4. září. Pokud nemáte nikdo nějaké námitky nebo žádosti na doplnění, tak předpokládám, že můžeme ty protokoly považovat za schválené a tím se tedy můžeme dostat ke, ke skutečnému prvnímu bodu pořadu jednání. A to je zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních. Tady budeme mít aktuální informace o trialogu zpráva o revizi trhu, kde zpravodajem je pan Dalton. Měli jsme trialog 6. září a předpokládám, že dám Danovi teď slovo, aby nás informoval podrobněji. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, zatím jsme měli jeden, jedno jednání politického trialogu na toto téma. Všichni pracují velice pilně, je tam, byla tam celá řada už technických jednání na úrovni personálu a posléze bude udělen mandát na první skutečný trialog. První trialog, je to, bylo to jako bývají první jednání trialogu Shodli jsme se na celé řadě nekontroverzních technických eh, bodů, také na některých politických, ale ty hlavní politické body se jasně ukazuje, že jsou tam dost velké rozdíly mezi parlamentem a radou v tuto chvíli. Je důležité, abychom zdůraznili, že parlament nezměnil názor v žádné z klíčových otázek a myslím, že naše pozice je docela silná, veřejné mínění je na naší straně a uvidíme, kam s tím dojdeme. První trialog byl konstruktivní ze všech stran. Každý působil dojmem, že budeme schopni se dohodnout a mít nějaký výsledek do konce roku. Také si myslím, že je důležité říct tady jasně, že jsme eh, strávili hodně dlouhou dobu tím, že jsme hledali, jaké máme stanovisko, věnovali jsme se proskoumávání celé té oblasti dlouhou dobu a máme připravené dobré kompromisy. Věřím tomu, že se nám podaří prosadit většinu našich názorů, ale máme před sebou ještě dost práce. Doufáme, že k politické schodě dojde do konce roku a příští trialog bude 10. října a uvidíme, jak to bude pokračovat. Děkuji, Dané. Je tu někdo ze stínových stra... Pan Žufán, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji zpravodaji že potvrdil, že parlament chce dospět k rozhodnutí do konce roku, to je dobré, tak toto politicky říci. Já bych jenom vyjádřil takovou drobnou obavu ohledně metodiky práce. Pokud jsem to dobře pochopil, ještě budou dvě schůze politického trialogu, pak také bude hodně technických schůzí, to je dobře, ale já si kladu otázku vzhledem k tomu, že ty pozice parlamentu a rady jsou dosti vzdálené, zda ta dvě jednání trialogu budou stačit. Já osobně si spíš myslím, že nikoli. A chtěl bych tedy upozornit eh, nebo poukázat na to, že bychom neměli na technické trialogy vlastně přehazovat ty politické otázky, protože je třeba tady vyslat jasný politický eh, signál tím textem, abychom nečelili dalším skandálům. Víme, že každý týden se objevují nové skandály týkající se výrobců automobilů a opravdu tedy potřebujeme vyslat silný politický, nikoli technický, ale politický signál a já tady kladu otázku, zda ty dva trialogy budou stačit. Mám trochu pochybnosti. Děkuji. Dane, chcete k tomu něco říct? Ano, to je férové říct, Filipe, to je pravda. Budeme mít jednu schůzku v říjnu, jednu v listopadu. Myslím, že tím máme dost času a jsou tam ještě časová okna pro případ, že bychom potřebovali další jednání trialogu. Doufáme, že budou stačit dvě kola, ale je tady ještě čas a prostor na případné další, bude-li to potřeba. Dobrá, děkuji. Děkuji za tyto aktuální informace a než se pustíme do dalšího bodu pořadu jednání, tak bych ráda přivítala paní Našinu Bajk, která tady zastupuje EKR. Buďte vítána. Další bod pořadu jednání je zvažování pozměňovacích návrhů k zprávě k respektování soukromí a ochraně osobních údajů v odvětvích elektronických komunikací a zrušení příslušné směrnice. Eva Majdel je zpravodajkou. Evo, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré odpoledne všem. Právě jsme skončili jedno z jednání stínových zpravodajů, takže chci začít tím, že poděkuju týmu stínových zpravodajů, stínovým zpravodajům tako, jako takovým a lidem ze sekretariátu za to, že jsme pokročili dopředu. Pokud věci budou pokračovat tak, jak mají, budeme ve čtvrtek hlasovat, jak plánováno. Máme víc než 500 pozměňovacích návrhů k tomuto stanovisku a musím říct, že stínoví zpravodajové byli velmi ochotní kom, ke kompromisu, hlavně s ohledem na to, že ty lhůty jsou velice krátké. Ty pozměňovací návrhy k některým bodům, tak musím říct, že naše pozice se docela rozcházely a bylo opravdu velkou výzvou najít nějaké společné stanovisko, ale Doufám, že se nám podařilo ty nejproblematičtější body nějak překlenout. Ráda bych řekla, že mm, jsem ráda z toho, že tady máme to nařízení o elektronickém soukromí a dokument o ochraně osobních údajů, co se týká článku 1 a 3 také jsme vyslali jasný signál, že zpracování dat za účelem zajištění bezpečnosti služeb a také vybavení terminálu, že to jsou všechno naprosto zásadní věci. To mm, po mém soudu nebylo v textu komise navrženo dost dobře tu formulaci jsme, ty formulace jsme v tomto smyslu vylepšili. Další kompromis, kterého jsme dosáhli, ten se týkal článku 15. Navrhujeme, aby situace v členských státech zůstala taková, jaká je, aby uživatelé měli možnost, aby zamítli možnost, aby jejich data byla obsažena ve veřejných adresářích. V některých zemích EU jsou tyto databáze propojeny s nouzovým telefonním číslem. To znamená, pokud lidé na to nozové číslo zavolají, jsou rychleji identifikováni a komise řekla, že by to vedlo k nedostatečné míře bezpečnosti poskytovatelů služeb. U článku 17 se výbor domnívá, že by to mělo být eh, vymazáno, protože GDPR a ECC, eh, ten kodex o elektronické komunikaci, poskytuje dostatečnou míru jistoty a bezpečnosti, co se týká indikátorů osobních údajů. A také jsme uznali, že děti, jak navrhoval jeden ze zpravodajů, ze stínových zpravodajů na začátku diskuse, že děti musí být mimořádně chráněny při užívání elektronických přístrojů. Také jsme vyzvali k využívání anonymizovaných dat, i když pseudonymizace je také legitimním bezpečnostním opatřením. Já si myslím, že to v tom návrhu není dostatečně podpořeno. To se klasifikuje jako pseudonymizovaná osobní dáva, že je to eh, jistá míra ochrany spotřebitele, koncového uživatele. Pak eh, jde také o to, když firmy implementují nějaké designové strategie, je třeba vyhnout se úniku dat v případě, že dojde ke sdílení údajů s jinými stranami. A nakonec jde o to, abychom uh, se dopracovali ke kompromisu, že další zpracování dat pro kompatibilní účely musí být explicitně povoleno. Eh, je potřeba, aby mm, koncoví uživatelé si byli toho dostatečně vědomi. Tak děkuji, tím bych skončila k důležitým bodům této zprávy. Děkuji. Teď bych chtěla dát slovo stínovým zpravodajům Kresl Šaldemoze za SAD. Budu hovořit eh, dánsky. Nebyla jsem tady během těch rozhovorů, přišla jsem teď, přijela jsem teď sotva z Kodaně do, do Bruselu, ale chtěla bych říct, eh, že si velice vážím toho faktu, že všechny ty rozhovory pokročily dopředu, protože to téma je velice důležité. Byla jsem ve Washingtonu celé to téma elektronického soukromí je téma velice důležité. Američané o to měli velký zájem, naše legislativa je zaujala až potěšila. Někdy se domnívají, že možná regulujeme trochu moc, ale především v IMCO ve výboru IMKU pro mou frakci je zásadně důležité, abychom našli správné a pořádné řešení, protože obecný zájem musí být chráněn, musí být chráněna osobní data, eh, jde i o anonymizovaná data a je důležitá, důležité, aby se s nimi nakládalo velice obezřetně. Děkuji vám za podporu. Děláme něco pro lidi, děláme něco především pro děti. Jsou tady jisté názorové rozdíly, ale myslím, že jsme schopni se shodnout, přijít s pořádným slušným kompromisem a doufám, že se bude moc ve výboru ve čtvrtek hlasovat. Děkuji. Eh, Děkuji, Christel. Dan Dalton za EKR. Děkuji mnohokrát. Tento návrh týkající se elektronického soukromí, tak první věc, která mě napadá, že v podstatě tady eh, máme určitou nejnižší linii a eh, Spravodajka spolu se stínovými zpravodaji se snažili najít cestu, eh, aby ten návrh skutečně fungoval. Myslím, že tady jsme odvedli velký kus práce, tak aby ten návrh byl skutečně životaschopný. Eh, takové, eh, taková ta první dohoda, kterou teď máme my, je, myslím, lepší než to, co přišlo z výboru Libe a s tím můžeme být spokojeni. Co se mě týče, tak eh, myslíme si, že většina textu jde správným směrem. Všechny frakce se snažily přispět k dohodě, což je dobře. EKR je stále velice znepokojena potenciálním vyškrtnutím legitimního zájmu jako zákonného důvodu pro zpracování. To si myslíme, že je špatně. E, pokud to bude vyváženo pojistkami, tak potom by ten legitimní zájem podobně jako v tom obecném nařízení měl zůstat je třeba zajistit možnost zákonných důvodů ke zpracování. Pokud nebudou žádné zákonné důvody ke zpracování, tak pro mnohé podniky bude velice složité vůbec eh, fungovat třeba na internetu, eh, aby mohli mít třeba bezplatné aplikace na internetu, ale mohlo by to být problematické i pro placené aplikace. Jedná se o základní práva a ochranu soukromí, ale nikdo určitě nechce eh, nějak eh, omezovat základní práva. Jde tady spíše o vylepšení ochrany soukromí, ale neexistuje to v nějakém tunelu. Má to dopad na podniky, eh, na to, k čemu budou mít spotřebitelé přístup do budoucna. A ta práva spotřebitelů eh, samozřejmě jsou důležitá, ale musíme si uvědomit, jaké toto může mít efekty na spotřebitele protože třeba i reklama je důležitým zdrojem příjmu pro mnohé internetové platformy. Některé s tím asi nebudou mít problém, jak se navrhne cokolo, ale některé, třeba ty různé malé startupy v Evropě, potenciálně mohou být zbaveny těchto příjmů a budou muset hledat jiné cesty, pokud se jim vůbec podaří přežít, pokud budou chtít eh, nabízet eh, zboží a služby online. A to potom znamená dražší aplikace, platformy, konec eh, bezplatných aplikací pro malé platformy a po tomhle úplně netoužíme. Musíme pracovat tvrdě na tom, aby eh, opravdu ten návrh se zaměřoval na spotřebitele. Eva i stínový zpravodajové odvedli dobrou práci, ještě jsme trochu vzdáleni tomu, co bych si představoval já, ale myslím, že jsme se přiblížili eh, dobrému návrhu na výboru IMCO a já věřím, že se nám podaří dospět k postoji, pro který budeme moci brzy hlasovat. Děkuji. Děkuji za Aldeka Kalas. Děkuji, eh, děkuji zpravodajce a stínovým zpravodajům za dobrou spolupráci. Chtěla bych jenom zareagovat na SD. Já jsem nedávno četla knihu, kde se říkalo, že ochrana soukromí, zvláště online, je vlastně takový generační koncept, že to znamená něco úplně jiného pro mladé lidi a pro nás. A to samozřejmě neznamená, že bychom měli neustále mít eh, takový názor, že právě ten náš přístup je správný i mladí lidé by měli vědět, co je soukromé, co by mělo být soukromé, co je soukromí a o co mohou přijít eh, na internetu. Také ale souhlasím s EKR v tom, že to má dvě strany. Na jedné straně je třeba chránit důvěrný charakter komunikací, ale na druhé straně je stejně tak důležité vytvořit text, který bude v praxi fungovat. Také musíme dát vlastně uživatelům možnost volby. Velice často oni tu možnost volby nemají, mohou mít nějakou bezplatnou eh, aplikaci, když se nechají špehovat, ale musí mít tu volbu, aby věděli, že buď za tu aplikaci zaplatí, eh, a, nebo že ji budou mít zadarmo, ale pak tedy e, hrozí to, že vlastně tam budou předávat nějaká data. No, nebo pak je ta třetí volba, že si ji nepořídí vůbec. A zatím ta možnost volby tady není. Eh, Schromažďování eh, osobních údajů pro koncová zařízení při zpracování dat, to je stále velice netransparentní. Stále více poskytovatelů tuto možnost dává. Například já mám na e, přístrojích vlastně e, zablokovány e, třeba reklamy a některé stránky mi říkají, tak pokud to neodstraníte, tak vám neukážeme obsah. Jiné stránky říkají, vidíme, že to máte zablokované reklamy, ale my vlastně potřebujeme ten, mm, ten příjem, takže to prosím odblokujte. Ale někdy pak se třeba rozhodnu k tomu, že ano, ale je třeba, aby spotřebitelé měli to volbu. Pokud jde o poskytování e, souhlasu a nastavení soukromí, tady se neodstraňuje možnost pro konkrétní poskytovatele služeb e, vyžadovat souhlas celého uživatele, e, ale je tady také musí být snaha zjednodušit život občanům protože občané často už jsou trochu unaveni všemi těmi souhlasy, které se objevují ve vyhledávačích eh, formou různých pop-upů. Koncový uživatel by eh, mohl chtít eh, mít možnost třeba vlastně zakázat sledování cookies u všech stránek, ale může třeba udělat výjimku u nějakých novin, které pravidelně čte, tato možnost by také měla existovat, že máte různé volby. Pokud jde o ten legitimní zájem, k tomu bych se také ještě chtěla vyjádřit, je rozdíl mezi obecným eh, nařízením GDPR, a, protože to je vlastně obecný právní předpis. Jasně se tam rozlišuje mezi citlivými a necitlivými daty, jsou proto různá pravidla. A když zvážíme elektronické soukromí, tady se jedná vlastně o ochranu soukromí komunikací, jaký eh, mohou mít legitimní zájem firmy, aby vlastně sledovali vaše komunikace? Já tady úplně eh, tomu argumentu nerozumím. Eh, určitě bychom neměli snížit ty standardy, na kterých jsme se už dohodli v GDPR. A když mluvíme o komunikacích, tak je mm, třeba se říci, že tam se legitimní zájem neuplatňuje a neměli bychom to tady zavádět zde. E, celkově myslím, že jsme dospěli k dobrému kompromisu a doufám, že budeme moci pro tuto zprávu hlasovat. Děkuji. Děkuji. Nevidím tady stínového zpravodaje Zagoe a Slovo má pan Albrecht za zelené. Děkuji. Nejprve bych eh, také chtěl mnohokrát poděkovat zpravodajce za to, že zohlednila nejrůznější stanoviska jednotlivých frakcí. Myslím, že jsme na správné cestě, pokud jde o kompromisní návrhy. Chtěl bych podpořit to, co už tady zaznělo, a sice, že v některých ustanovení Eh, máme kvalitní kompromisy, ale u některých ještě jsou určité záležitosti otevřené, eh, kde máme odlišný názor na to, jak k ním přistupovat, eh, aby to byl tedy vhodný kompromis pro občany i pro podniky. Chtěl bych ještě jednou zopakovat, že tedy máme současný právní rámec pro telekomunikační data, to je tedy ta příslušná směrnice a pokud tady nedokážeme dosáhnout nějakého vyváženého přístupu, tak eh, vlastně pokud jde třeba o stopová, sledování metadat online, tak by se mohlo stát, že spotřebitelé budou mít vlastně menší ochranu a to by uh, asi eh, z toho spotřebitelé nebyli úplně nadšeni. Po, nechtěli by harmonizaci, pokud by ta harmonizace znamenala vlastně horší uh, ochranu. Takže je třeba ten text vyvážit tak, aby spotřebitelé měli pocit, že uh, Eh, vlastně tady nevzniká nový právní rámec jenom ve prospěch podniků, které pak budou moci sledovat jejich data. Eh, data z elektronických komunikací, Kajakala se o tom právě hovořila, ano, to jsou velice citlivá data. Eh, často se hovoří o metadatech, ale metadata z komunikací vlastně často znamenají, že se o té osobě dovede, dozvíte víc, než eh, kolik by řekl samotný obsah komunikace. A je tedy třeba kontrolovat, kdo tato data používá a za jakým účelem. Eh, také se tvářím odmítavě k těm konceptům, jako je zpracování na základě smlouvy nebo legitimních zájmů podniků. Já si myslím, že tady by mělo být jasně dáno, že tady bude buď specifický souhlas nebo nějaké specifické ustanovení, kterým tedy řekneme, že jako společnost souhlasíme s tím, že proběhne zpracování. A každý si pak to bude hlídat třeba ve svém nastavení soukromí. Nicméně ten koncept, eh, že by vyhledávače byly jakýmsi referenčním bodem, kde si prostě aspoň jednou nastavím, jak chci nebo nechci být sledován, když třeba surfuji online. Eh, to by nemělo být eh, oslabeno tím, že řekneme, že ti, kteří by chtěli, si to mohou nastavit a všichni ostatní prostě budou eh, ten vyhledávač používat a už se jich na to nebude někdo ptát. Máme článek 10, vlastně soukromí eh, formou vlastně standardního nastavení. To je věc, o kterém bychom měli diskutovat. když třeba si instaluji vyhledávač, tak bych měl být upozorněn na možnost nastavit se tu ochranu soukromí. E, jde tady i o to, že vlastně spotřebitelé e, v internetové době musí se sami zapojit, musí mít možnost si určit e, svůj osud, pokud jde o zpracování jejich eh, osobních údajů eh, týkajících se jejich životů. A v neposlední řadě, když eh, už se komunikační data nepotřebují, tak potom by měly být to údaje anonymizovány a nikoli pseudonymizovány pseudoanonymizovány, protože samozřejmě ta data se mohou používat pro nějaký účel a proto jsem stále ještě trochu znepokojen článkem 7. E, konečně myslím, že toto stanovisko jako celek není špatné. Myslím, že e, máme samozřejmě jiné názory na určité věci, ale že bychom ho mohli přijmout. Možná budeme mít e, třeba jeden, dva, tři články, kde bude odlišné hlasování ale to by nemělo nějak eh, zkomplikovat celou záležitost a nakonec myslím, že dospějeme ke stanovisku, které bude pro nás přijatelné a kde tedy ještě dořešíme ty poslední věci třeba formou hlasování. Eh, děkuji. Vidím, že Andr, pan Andra Švába, chtěl byste také něco říct? Prosím, máte slovo. Ano, děkuji, paní předsedající. Rád bych také něco řekl, protože jsme vedli velice zajímavé rozhovory také ve Washingtonu s eh, tímto tématu s, s vámi. A proto si myslím, že eh, ta zpráva, která byla navržena kolegy, je skutečně velmi dobrá. Jsme velmi hrdí na to, že Eh, se dostalo velké podpory i na výboru a myslím si, že klíčovou otázkou, Eva o tom hovořila už, Zůstane to, co budeme moci udělat, abychom zajistili to, že evropské podniky, které nově přicházejí na trh, naleznou cestu, jak se stát součástí eh, těchto nového, tohoto nového proudu dat, že nebudou blokovány, eh, tak, že ostatní budou mít tato data, protože začali se svým podnikáním dříve a budou je využívat. A ti, kteří budou nově přicházet, ti eh, se mm, nebudou mít takový přístup eh, k datům. Takže já sdílím názor svého eh, kolegy Zelených, že lidé by si měli být vědomi rizik a měli by se sami rozhodnout, ale otázka je, jestli toto opravdu v konečné instanci bude možné, pokud eh, neuděláme dost pro to, abychom ehm, posílili ehm, snahy no, těch, kteří přicházejí nově, tak aby spotřebitelé měli možnosti, aby se mohli rozhodnout. A proto si myslím, že bychom měli pokračovat a měli bychom velmi pečlivě sledovat to, co se dá udělat ehm, pro to, abychom nepoškodili soutěž v této oblasti. Ano, děkuji. Pokud už se nikdo nehlásí o slovo, tak bych ráda předala zpátky zpravodaj. Pravodajce. Děkuji. Děkuji a také ještě jednou všem stínovým zpravodajům. Jedna důležitá věc je, aby spotřebitelé neměnili eh, své způsoby, má, které, které mají se zkušenostmi z internetu. To, co bylo řečeno, eh, je pravda, to, co říkal mm, kolega Dalton, eh, když jde o aplikace darma a také možnost volby spotřebitelů. Myslím si, že někdy máme s tímto potíže, ale když jde o to, co eh, říkal eh, kolega Kalas. Ano, eh, povědomí o, povědomí o soukromí. Ano, není to možné posílit pouze nějakým nařízením nebo regulací, ale musíme využít ještě jiných nástrojů pro to, abychom posílili povědomí o tom, jak se toto bude využívat. Ale souhlasím také s tím, že nemůžeme dopustit, aby se špehoval, špehovával náš obsah. A ehm, tak, jak říkali zástupci od zelených, ano, eh, kompromis by to měl být pro občany a podniky, měli bychom najít vyváženého řešení, ale potřebujeme i vyvážené řešení mezi většími společnostmi, a stejně tak jako menšími středními podniky a těmi, které eh, přicházejí nově na trh. Um, co se týče sledování, tady ehm, máme takové opatření opt-outu ehm, e, těhoto provozu a někdy e, si myslíme, že dáváme větší pravomoce spotřebitelům, ale jsou to určitý spotřebitelé, kteří nejsou schopni si to nastavit sami, například starší, starší lidé, takže se v každém případě spolehají na někoho jiného, e, kdo by toto nastavil za ně. Ale Myslím si, že je opravdu důležité, abychom našli rovnováhu, jak už bylo řečeno. Všichni jsme učinili už um, velké úsilí k tomu, abychom dosáhli určitého kompromisu a možná tu je jenom pár otevřených otázek, o kterých se musí diskutovat v příštích um, dnech, než budeme hlasovat. A chtěla bych poděkovat uh, za ochotu um, ostatních stínových zpravodajů pochopit uh, potřebu přijít na zasedání, na technická zasedání, setkání s tím zpravodajů, protože eh, tím ukážeme, že jsme součástí eh, také tohoto, eh, této ochrany, to výboru, který se zabývá ochranou spotřebitelů. Vím, že jsou tu ostatní výbory, které se také zabývají jinými aspekty. Ale tím, že budeme pracovat na tom, jak dát větší pravomoce malým a středním podnikům a nově začínajícím podnikům, to je pro mě důležité když budu přicházet na eh, setkání, kde budeme diskutovat o kompromisních eh, návrzích eh, příštím těch dnech, až budeme muset ehm, končit kompromisy. Ale chtěla bych ještě jednou poděkovat všem stínovým zpravodajům, protože jsme všichni učinili velký krok upředu, když to srovnáme s původní pozicí, a tak, abychom se přiblížili k tomu, že se ve čtvrtek bude o tomto stanovisku hlasovat. Děkuji. Děkuji za všechny vaše, veškeré vaše úsilí a pravdu bychom měli mít hlasování ve čtvrtek během našeho dalšího zasedání. Takže to znamená, že teď můžeme pokročit dalšímu bodu pořadu jednání a to je schválení návrhu stanoviska k přístupu zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie v rámci zadávání veřejných zakázek a postupu podporujících eh, jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy veřejných zakázek třetích eh, zemí. 62 pozměňovacích návrhů bylo předloženo eh, ve výboru. Většina z nich byla k úvodním textům, dalších 14 pozměňovacích návrhů ehm, jsou, je začleněno v návrhu stanoviska, takže celkově je to 75 pozměňovacích návrhů a zpravodaje navrhuje jeden kompromisní návrh, který pokryje eh, aspekty eh, eh, závazku, které se týkají životního prostředí a trhu práce. Takže bych okamžitě ráda předala slovo panu zpravodaji, panu Štefanecovi. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych ocenil spolupráci, která tady byla mezi stínovými zpravodaji a myslím si, že všechno je připraveno hlasování. Děkuji. Někteří stínoví zpravodaje, někdo ze stínových zpravodajů bych chtěl teď pohovořit. Pokud tomu tak není, tak bych navrhla. Tak bych navrhla, abychom okamžitě přešli k hlasování. Máte-li všichni své hlasovací kartičky připraveny? Navrhuji, abychom začali i hned. Jste všichni, prosím, připraveni, výborně. Tak, jako první pozměňovací návrhy 15 a 16, které jsou stejné. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ale chcete-li ověřit, můžeme. Uzavírám hlasování. Je to jasně zamítnuto. Přejdeme k pozměňovacímu návrhu. Na kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 64 pro? Proti? Drželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 10 pro? Proti? Drželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 66 pro? Proti? Drželi se? Zamítnut. Kompromis 1 pro? Proti? Drželi se? přijat. Pozměňovací návrh 67 pro, proti, drželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 11 pro, proti, zdrželi se přijat. Še, 68 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 70 pro, proti, zdrželi se přijat. 79, pardon, 1 pro, proti, zdrželi se eh, přijat. Pozměňovací návrh 71. Můžeme teda dohromady 71 a 73, ne, možná to není. Takže 71 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že bychom měli ověřit tento návrh. Takže ověříme pozměňovací návrh 71. Zavírám hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 72 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 73 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 74 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že bychom měli tento také ověřit. Budeme ověřovat 74. Zavírám hlasování zamítnut stejnou většinou a teď 12. Hlasujeme jako blok spolu s pozměňovacím návrhem 13. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. Pak eh, návrh 14 pro, proti, zdrželi se přijat. 75 pro, proti, zdrželi se přijat. Přejdeme k úvodním textům, pozměňovací návrh 18, mm, pro, proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 17, pro, proti, zdrželi se zamítnut. Dva, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Pak eh, pozměňovací návrh 20 pro, Pozměňovací návrh 20 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 22 pro, proti, zdrželi se zamítnut. De, tři poz, pro, proti, zdrželi se přijat. Znací návrh 24, pro, proti, zdrželi se zamítnut. Pak přejdeme k pozměňovacímu návrhu 29, pro, proti, zdrželi se zamítnut. 27, pro, proti, zdrželi se zamítnut. 4 pro, proti, zdrželi se přijat. 28 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 30 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 31 pro, proti, zdrželi se přijat. 32 pro, proti, zdrželi se přijat. Pak pětka pro, proti, zdrželi se přijat. 33 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 42 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 40 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že bychom měli ověřit, takže budeme ověřovat pozměňovací návrh 40. Končuji hlasování. Byl přijat hlasem. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdrželi se přijat. Pak 8 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 56 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 57 pro, proti, zdrželi se přijat. Uvěříme? dobrá, ověřujeme pozměňovací návrh 57. Končí hlasování a byl přijat. Tak, měli jste pravdu, omlouvám se. Pozměňovací návrh 58 pro, proti, zdrželi se přijat. 59 pro, proti, zdrželi se přijat. 61 pro, proti, zdrželi se přijat. 62 pro, proti, zdrželi se přijat. 63 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdrželi se přijat. A konečné hlasování elektronicky. Končuji hlasování. Ještě má jedna osoba hlasovat. Bylo přijato 17 hlasů mm, pro, 7 proti a jeden se zdržel, takže gratuluji. Spravodaj. So this means that we... Tak a to teď tedy znamená, že teď můžeme postoupit k dalšímu bodu pořadu jednání a to je legislativní přeskum o akčním plánu na posílení sítě Solvit, praktické výhody jednotného trhu ve prospěch občanů a podniků. Ráda bych zde přivítala uh, šéfa sekce pro jednotný trh, pan Lorenz, Richang z DG pro jednotný trh, podniky a malé a střední podniky generálního ředitelství pro růst. Už jsme vyjádřili svůj názor, aby se dál rozvíjely nástroje jednotného trhu, především Solvit, protože to přináší profit občanům, firmám v každodenním životě na jednotném trhu. Ráda bych připomněla také, že účelem tohoto přeskumu je přinést aktuální informace k akčnímu plánu komise na téma Solvit, který byl zveřejněn v květnu 2017. Dám slovo paní Laurence de Richemont, Prosím. Okay. Paní předsedkyně, vážení poslanci, děkuji vám za pozvání. Ano, jsem opravdu velice potěšena, že mohu prezentovat akční plán Solvit. Jak víte, Solvit je síť mezi členskými státy. To není ta pravá folie, ten první obrázek. Solvit je tedy síť mezi členskými státy a státní zprávou členských států s cílem pomáhat jednotlivcům i firmám, když je potká nějaký problém spojený s nesprávnou aplikací unijního práva v jiné zemi. V červnu 2016 jsme s potěšením prezentovali síť ve vašem výboru. Ráda bych zdůraznila, že letos 2017 znamená pro Solvit velký pokrok, protože jsme slavili 15. výročí existence této sítě. Vidíme, že teď už se věnoval víc než 17 ehm, tisícům věcem, 15 tisíc vyřešil, tedy 85 což je velice velká míra, je to velký úspěšný podnik. Třeba se stane, že francouzská firma žádá přeplatek DPH od německých úřadů, deset měsíců nikdo nereaguje, neodpovídá a díky tomu, že Solvit eh, se do toho vloží, tak se to podařilo vyřešit během šesti týdnů a firma dostala tu částku, o kterou žádala. Jiná věc, třeba profesionální kvalifikace. Tři portugalské zdravotní sestry požádali o uznání své profesní kvalifikace ve Španělsku. Měli během tří měsíců mít eh, na to nějakou odpověď podle unijního práva, k tomu všem nedošlo a díky zásahu Solvitu se té odpovědi dočkali. To je tedy několik málo příkladů, jakým způsobem síť Solvit pomáhá firmám i občanům. V tomto kontextu máme tedy akční plán, jak Solvit posílit. Zmíním hlavní důvody. My jako komise jsme přijali strategii jednotného trhu v říjnu 2015 z níž jasně vyplývá, že je stále ještě hodně výzev implementaci pravidel jednotného trhu, tak aby občané a firmy mohly plně využívat svých práv k životu a provozování aktivit v jiných zemí. Strategie zdůrazňuje, že problémy se nejlépe řeší Eh, na národní úrovni. To znamená, hlavní myšlenka je, že členské státy a komise by měly pracovat ruku v ruce na eh, rozvoji těch jednotných pravidel, posílením hlavně neformálních nástrojů, jako je třeba Solvit. Máme také input z toho Lisabonského dokumentu, ze září 2015, kdy tenkrát v únoru 2016 se k tomu vyslovila i Rada pro konkurenceschopnost. Vyslovili se pro další posílení sítě Solvit. Podobné hlasy zazněly z tohoto parlamentu z říjnu, ze zprávy z říjnu 2016 a e, zpráva jednot o strategii jednotného trhu z května 2016. Zdůraznila se tady tedy velice úzká spolupráce se sítí Solvit a dalšími aktéry. Jak jste řekla paní předsedkyně 2. května 2017 byla přijeta tato strategie jako součást balíčku. Teď bych chtěla zdůraznit, že akční plán se opírá o tři pilíře. První pod podpora solvitu zlepšením jeho vlastností. Tady jsou dvě větve aktivit. První zvýšení administrativní kapacity center Solvitu, to je velice důležitá věc. Centra Solvitu by měla plně splňovat kvalitativní kritéria Eh, z doporučení z roku 2013, to znamená, je třeba, aby měla jasnou dostatečnou administrativní kapacitu, aby byla dostatečně personálně vybavená eh, osobami, které mají dostatečné povědomí o unijním plánu. Dále je třeba zvyšovat kvalitu, intenzifikovat sdílení informací mezi komisí a centry Solvitu, třeba informace, která se předpokládá v tomto smyslu, třeba efektivnější právní podpora ze strany komise, posílení konkurence, upgrady stávajících databází Solvitu. Také předpokládáme, samozřejmě víme, že komise nemůže financovat personál v členských státech, ale myslíme si, že bychom měli e, podporovat třeba restrukturalizační programy, jako je SRSP, to jsme, abychom um, zajistili vzdělávání, výměnu úředníků na národní úrovni, cílené právní workshopy, které pomohou členským státům a jejich centrum Solvitu zlepšit svou vlastní kapacitu. To byl první pilíř. Druhý pilíř akčního plánu se týká podpory Solvitu tím, že bude větší povědomost o jeho aktivitách. Soustředíme se tady především na firmy, protože v posledních 15 letech jsme si všimli, že stále máme poměrně malý počet případů na úrovni firm. Jsou to zhruba stovky, 2000, 2300 v roce 2016. Myslíme si, že by bylo dobré, kdyby firmy Solbit víc využívaly jako jeden z nástrojů jednotného trhu, protože by to zvýšilo povědomí a důkazy o tom, jak eh, jednotný trh funguje. Předpokládáme tedy v tom akčním plánu celou řadu aktivit ke zvýšení povědomí a samozřejmě že parlament by se měl snažit posílit povědomí o solbitu v členských státech. Další věc související s s větším povědomím je lepší dostupnost solvitu. Je třeba, aby solvit byl více podporován eh, unijními webovými portály, jako je portál Your Europe. To byl velice úspěšný portál, je to nejnavštěvovanější stránka uh, je to velice dobrý kanál na podporu Solvitu, je to rozhodně lepší eh, než eh, informovat o tom jednotlivě. Je potřeba, aby ti, kdo solvit potřebují, ho hned až našli. Nejde o to dělat nějakou velkou kampaň, která by měla nějaký ohromný rozsah. Eh, také jsme dělali podporu na, té webo, na tom webovém portálu Your Europe. Jde o to, aby bylo možno využívat jednotnou digitální eh, bránu. V tuto chvíli se o tom vedou jednání na úrovni Rady a parlamentu. Další Lepší dostupnost solvitu vyplývá z partnerství třeba s různými komorami, obchodními, hospodářskými, stejně tak eh, Evropská podnikatelská síť je součástí tohoto akčního plánu. Jde tady hlavně o lepší přístup do databází. Jsou tady i úzká propojení se sítí evropských firm. To byl tedy druhý pilář, pilíř. A třetí pilíř akčního plánu je zřejmě ten nejinovativnější. A to se týká podpory Solvitu tím, že se aktualizuje jeho role jako nástroje na podporu unijního práva. Za prvé tady máme strukturální případy. To jsou případy, kdy je tam jasný potenciál k porušení unijního práva. To reprezentuje jenom malý podíl případů, zhruba 4% ze všech, ale pro ty případy míra vyřešení je bohužel výrazně menší, kolem 20% ve srovnání s těmi 85%. Je třeba v těchto případech opravdu udělat něco jasného. Akční plán tady předpokládá velkou aktivitu. Pro tyto případy je třeba mít na vědomí, že samozřejmě je to primárně odpovědnost členských států, aby zajistili, že unijní právo bude řádně implementováno. Centra Solvitu by se měla nejprve obracet na úřady národního stát, členského státu, ale když vidí, že tam se to nedaří řešit, tak ten akční plán předpokládá, že se budou lépe využívat důkazy nazbírané na straně Solvitu. Budeme systematicky sledovat ty případy, budeme rozšiřovat informace všem relevantním eh, místům. To znamená, že to bude výrazně v souladu se sdělením přijatým komisi v prosinci 2016 a vzniká tím daleko užší propojení mezi Solvitem a dalšími politikami komise. Proto se domnívám, že to je asi nejinovativnější pilíř toho akčního plánu, ale samozřejmě je to doplněk těch dvou ostatních. A v neposlední řadě, co se týká posílení unijního práva, co předpokládá akční plán, to je Eh, lepší sledování individuálních stížností. Eh, samozřejmě, že jde o to, aby nedocházelo k porušování pravidel, protože to by mohlo narušit jednotný trh, ale individuální stížnosti by měly být předávány ze strany komise do sítě Solvit a to umožní uh, daleko rychlejší a méně formální řešení než ta procedura pro porušení práva. Nemělo by to přesáhnout 10 týdnů. To znamená, to, co by mohlo výrazně negativně ovlivnit jednotný trh, se dostane do solvitu a v tomto kontextu eh, komise proskoumá ten princip once only, jenom jednou, že tedy firma nebo občan, který si stěžuje, nebude žádán, aby poskytoval tu informaci opakovaně, když už to v té síti Solvit jednou je. Teď eh, jenom rychle na sám závěr. Myslím si, že komise eh, je odhodlana posílit strategickou roli Solvitu. Jde o to, aby členské státy posílily administrativní kapacitu center Solvitu a také si myslíme, očekáváme podporu ze strany tohoto parlamentu, hlavně co se týká strategického povědomí o síti, především na straně firem. Těšíme se na úzkou spolupráci s parlamentem a já a můj tým teď budeme úzce spolupracovat s centry Solvitu, abychom implementovali ten akční plán. Máme co dva roky workshopy na téma Solvit, budeme pracovat příští týden v Budapešti a e, chceme jít do podrobností, do konkrétní implementace všech těchto tří pilířů akčního plánu. A pak samozřejmě komise bude připravená podat další zprávu tomuto výboru. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Uh, Děkuji. Děkuji za tyto informace. A nyní dostane, dostanou slovo takzvaný sweaver. Za EPP je to Pascal Arimo. Děkuji, paní předsedkyně. Než přejdu ke skutečnému vyhodnocení, tak bych nejprve rád řekl, že nástroj Solvit považuji za Eh, považuji za dobrý, jako někdo to eh, může posoudit. Eh, co se týče, máme, my jsme tady měli problémy s občany nebo s podniky, ale je možné tyto problémy pomocí takovéhoto nástroje vyřešit. No, ono je to vlastně velice mm, mm, mm, možné pozitivně posoudit a myslím si, že bychom měli popřemýšlet o tom, eh, jestli tak, jak Solvit teď eh, funguje, zda je to dobře nebo špatně, eh, to by mělo být přivítáno v takovémto akčním plánu. Myslím si, že některé body v tomto akčním plánu jsme, jsme se na ně podívali a to odpovídá usnesení z února 2014, které vzešlo z tohoto výboru a bylo přijato v parlamentu, tak, aby byl Solvit posílen. To je úvod. A Eh, jsme tady, abychom mluvili o věcech, abychom je vyhodnotili, zhodnotili, jestli věci fungovaly dobře nebo ne. Zásadně eh, Solvit je skvělá věc, ale mám jen pocit, a asi to nebude jenom pocit, ale odpovídá to tomu, co tak můžeme vyčíst z čísel, a sice občan a podnik, podniky toho jenom registrují málo ze Solvitu. Mají z toho málo. Já jsem sám poslancem v přehraničním oblasti a každý den ve své malé kanceláři v Ojtenu e, jsem konfrontován problémy Grenzken Group. Máme tady asi 200 takových, pokud to mohu interpretovat správně, to znamená, je to tolik jako centrála Solvitu v Bruselu. A e, také jsem zjistil, že všichni tyto, tato poradenská místa e, pro přechody na Německo, Belgické, Nizozemsko, Lucemburské hranici e, by bylo dobré kontaktovat a tam se ptali, jestli znají Solvit. A účinně řečeno, tam nikdo Solvit neznal. A proto je dobré, že tady o tom mluvíme a že si říkáme, zda to má smysl či ne. Solvit nikdo nezná, Solvit, eh, pokud ho vůbec někdo zná, tak eh, je příliš abstraktní pro lidi i protože částečně je, je koncentrován v hlavních městech eh, Evropy a ne tam, kde je ho opravdu zapotřebí. Solvitu je zapotřebí tam, kde eh, máme konkrétní otázky. Ty otázky však neklade nikdo z Bruselu, ty klade někdo, kdo má nějaký podnik, vede po nějaký podnik v jedné zemi a exportuje do druhé země, nebo občan, který z jedné země eh, pracuje v jedné zemi nebo chodí pracovat práce jinam. To jsou lidé, kteří bydlí na hranici a ti kladou tyto dotazy. Takže tyto otázky si musíme položit. Zdali by nebylo lepší, kdyby se se solvitem zacházelo decentrálněji. Co tím chci říci? Ano, existuje trh trh pro eh, tyto otázky, těch, kteří přecházejí hranice denně. Já jsem tím kontrolovat každý den. Každý den mi volá někdo, kdo má problém. Ten nevolá Solvitu, ale volá v nějaké kanceláři, která je přímo v místě situována. Zpracování takovýchto mm, problémů přes hraničních to je, a to je právě ta klíčová věc, je nejúčinnější, když eh, se to děje osobně. A osobně znamená, když je to poblíž toho, eh, té osoby, která tuto otázku klade. Solvit by taky měl být podpořen internetem, ale neměl by to být čistý, čistá síť online. Je důležité, aby osoby měly konkrétního kontaktního partnera. Jde o to, aby mu někdo poradil v řešení těchto problémů. Často to má co dočinění s tím, že se musí jít přímo tou cestou do toho úřadu a to zase má co dočinění s tím, že se přímo kontaktují správní místa a jde se tam. A tam se hovoří s, konkrétně s kontaktními osobami, je to malý problém pro administrativu, ale velký problém pro osobu, která je tady oslovena. je velký problém toto vyřešit. A tak například fungují eh, ti tzv. Grenzgangři, je takové to eh, místo, kde se to zbíhá, je Infobest, mm, eh, pak tady máme přihraniční info místa, to všechno takto funguje. A mm, myslím si, že bychom měli skutečně přemýšlet o tom, jestli mm, bychom Solvit tak, jak teď existuje, jestli bychom měli e, ponechat v této podobě i nadále. Já myslím, že by se to dalo udělat jinak lépe. To je zkušenost, kterou jsem udělal. Jsme tady, abychom to prodiskutovali. A mm, taky nemám žádné řešení, které bude tím spásným řešením, ale můžeme o tom diskutovat. Byly by tu dva návrhy možné. Buď bychom Solvit, tak jak ho dnes máme, měli mít jako desk, komise, komise, v komisi. Eh, a podle čeho se eh, to, tato pohraniční, na, na to se budou moci pak ta poradenská příhraniční místa obracet. Nedělat to tež, jako eh, to stejně už dělají ta místa, která jsou na hranici, ale prostě by se v komisi zřídila taková helpdesk, která by eh, radila těmto lidem, kteří přímo působí v místě. Solvit helpdesk by potom poskytla právní poradenství a bylo by takovou možným přímým komunikačním kanálem mezi jednotlivými komisními odborníky. A mm, mm, Solvit by pak mm, měl Eh, prakticky to bylo to probíhat na hranici. A ten druhý návrh, který jde ještě více decentrálnějším směrem, spočívalo by to v tom, že bychom eh, v těchto kontaktních místech na hranici lidé, kteří teď pracují v Solvitu v hlavních městech, ti by přece jen mohli působit v místě, přímo v místě by na hranici mohli působit v těchto informačních eh, centrech nebo v nějakých kontaktních místech na hranici, byli by tam zaměstnáni a přitom takový pracovník Solvitu by mohl být zodpovědný za více míst, no, kontaktních hraničních míst, tak jak to funguje u poradců EURES. V zásadě si tedy myslím, a toto bude takový závěr, že v členských státech bychom měli se pustit do, do, do decentrálního řešení. Mělo by to být um, koncipováno decentrálně, ne nějaký solvit, kontaktní místo v hlavním městě, eh, které bude fungovat paralelně k s hraničními kontaktními místy. Tito lidé z toho nic nemají a tito lidé mm, toho dělají daleko ještě eh, více, to vidíte také na číslech a proto bychom měli hovořit o struktuře eh, Solvitu. Měli bychom o tom zásadně popřemýšlet, myslím si, že je to vůle, původní myšlenka jako taková je dobrá, ale po tolika letech bychom měli být natolik upřímní, že budeme věci spochybňovat, pokud nefungují tak, jak by fungovat měly. Eh, myslím si, že pořád mluvíme o tom, že lidem a podnikům bychom měli přiblížit Solvit, ale pak nastane okamžik, kdy um, vidíme, že je zapotřebí postupovat jinak. A to, co Solvit, um, co, co máme dosáhnout, to bychom měli dosáhnout. Chceme pomoci lidem a podnikům vyřešit tyto problémy, které jsou na hranici. Ale když se podívám čísla 2500 eh, ročně případů, jak říkám, v mé malé kanceláři je to 200 takových, které zpracovávám ročně, tak pak musím říct, že tady něco není v pořádku. A závěr, Doporučil bych nám, abychom eh, eh, zásadně o tom popřemýšleli. Eh, jeden moudrý člověk jednou řekl, byl to Konrad Adenauer, že člověk může vlastní stanovisko vždycky změnit, protože mi nikdo nemůže zakázat stát se moudřejším. A myslím si, že to je tak trošku závěr toho, co jsem tady chtěl říct. Solvit jako myšlenka je dobrá věc, ale Měli bychom ho aplikovat tam, kde jeho zapotřebí a ne v hlavních městech, ale tam, kde nás tlačí bota a ta je na hranicích a tam by měl Solvit působit a být účinný. Děkuji. Thank you very much. Uh... Děkuji, Paskale, za Alde pan Salimovič. Nejprve uděláme ty takzvané sweaver, eh, takže to je pan Salimovič za Alda. Děkuji, jenom eh, pár věcí jménem pana Lokinkarda, který tady dnes nemůže být a který za to odpovídá. V ALDE vítáme iniciativu eh, komise zlepšit fungování Solvitu, protože tady určité problémy eh, jsou. Je třeba pomáhat občanům v Evropě. Evropský parlament opakovaně vyzýval k tomu, že by se měl plně využít potenciál Solvitu, především tím, že členské státy budou přidělovat potřebné prostředky Národním centrum Solvitu tak, aby se e, také zajistilo jejich uznávání v rámci státní zprávy členských států, což přispěje k řešení případných problémů s neefektivitou. Dále je také třeba zvyšovat povědomí o prospěšnosti solvitu, především mezi podniky, jak už jsme slyšeli od kolegů, a také s ohledem na e, identifikaci priorit v rámci e, solvitu, pokud jde o akce komise. Akční plán k Solvitu se zaměřuje na tři hlavní oblasti. Pod propagace Solvitu, další zlepšování kvality, dále propagace Solvitu formou zvyšování povědomí a propagace Solvitu e, pomocí posílení jeho úlohy při vymáhání práva EU. Komise závěrem uvádí, že Eh, tento eh, plán, má-li se stát realitou, je, vyžaduje to společné zapojení komise i členských států na všech úrovních zprávy. My souhlasíme, ale otázkou je, jak komise bude monitorovat provádění akčního plánu, jak o něm bude informovat, jak komise zajistí, že členské státy skutečně eh, se stotožní s tímto projektem, a že tedy budou zavádět akční plán eh, do praxe. Tím bych tedy skončil a možná ještě bych jenom jednou zdůraznil, že ten projekt podporujeme, ale stále ještě máme určité otazníky k němu. Děkuji. Děkuji za GUE pan De Jong. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat z celého srdce Pascalu Arimontovi, protože ty jeho body byly velice relevantní pro dnešní diskusi. Hovořili jsme eh, dříve o solvitu z rozpočtového hlediska, v tom smyslu, že tedy je řada iniciativ, ale jak vlastně je to efektivní? Podle mého názoru je ten akční plán dosti e, soustředěn na Brusel, přitom ale potřebujeme spíše informovat na místní úrovni. Já mám vlastně zpětnou vazbu od podniků i občanů, kteří mají otázky právě třeba v přeshraničním styku. Často nevědí, že ten Solvit vůbec existuje. A Solvit také se špatně hledá, pokud nevíte, že existuje. Decentralizace je, myslím, dobrá věc. Já nevím, jak by tomu mělo být s nějakými pracovníky Solvitu, který by docházeli na nějaká jednání. Prostě ta legislativa Evropy by neměla být soustředěna jenom na Brusel. Je třeba aby se dělala třeba nějaká školení eh, týkající se evropských eh, eh, norem nejen v Bruselu, ale i v jiných městech Evropy. Potřebujeme tedy zaměstnance, kteří budou více vyškoleni. Solvit je určitě užitečný, měl by být co nejblíže občanům, podnikům. Je třeba aby skutečně byl zaměřen na praxi. Členské státy to jsou také regiony. Tam je třeba e, začít. Ta struktura by měla mít formu pyramidy a vlastně na vrchu by potom byla komise, to znamená postupovat ze spoda nahoru. Děkuji panu De Jongovi a nyní za zelené pan Šoltes, ale ještě předtím bych jenom chtěla přivítat skupinu návštěvníků. To jsou návštěvníci od paní Gebhardt, studenti z Piniberg. Nevím, jestli to vyslovuje správně, takže vás vítám na našem výboru. Pane Šolte, si máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, Solvit je určitě dobrý program nebo nástroj, a v blízké budoucnosti by třeba mohlo usnadnit život mnoha lidem, eh, zvláště eh, v podnikové sféře. Obecně si myslím, že ta zlepšení, která navrhuje komise ve svém akčním plánu, jsou relativně dobrá, protože se zabývají hlavními otázkami, jimiž centra solvitu v členských eh, státech čelí. Souhlasím s kolegou, který říkal, že problémem solvitu je především to, že ho lidé příliš neznají a neznají ho ani podniky. Takže určitě do toho by se mohlo investovat více finančních a lidských zdrojů, do toho zvyšování povědomí tak aby veřejnost byla lépe informována o možnostech, které Solvit skýtá. Na druhé straně je také třeba monitorovat účinnost Solvitu a vytvořit nějaký ukazatel, který by umožňoval měřit úspěšnost Solvitu po určité době. Takže my Solvit podporujeme, ale máme tady návrh, aby byl viditelnější a přítomnější v příslušných institucích a i v rámci veřejné zprávy členských států. Děkuji. Děkuji. Eh, Nikola Danty, prosím. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych k tomu řekl, že Evropě je mnoho do, dobrých věcí, které nikdo nezná a Solvit je jednou z nich. My se díváme pozitivně na zkušenosti se Solvitem a jak už tady bylo řečeno, také eh, Solvit eh, se hodně rozvinul a přispěl přispěl vlastně k eh, lepšímu využívání této sítě ze strany podniků i občanů. Takže je to pozitivní zkušenost a je třeba, aby tato pozitivní zkušenost byla posílena a aby si získala potřebnou eh, podporu tak, aby vlastně byla oceňována ještě více. Je tedy třeba uh, zdůraznit, že právě Solvit umožňuje řešit problémy, s nimiž se podniky střetávají v vnitřním trhu. Takže my, eh, nám se líbí ty cíle toho sdělení, to znamená nutnost eh, zlepšit povědomí o Solvitu. A v tomto smyslu bych chtěl ještě tady přednést několik žádostí na komisi otázek. Za prvé, jaké nástroje komise chce zavést, aby se zvýšila vzájemná výměna názorů a komunikace mezi jednotlivými eh, centry Solvitu. Jaké kroky chce podniknout komise, aby eh, zajistila spolupráci s členskými státy na tom, jak by se mohla zlepšit efektivita těch národních eh, center eh, a před, by pak přispělo k cílům Solvy. To znamená, jaké eh, kroky chce udělat komise, jak třeba bude vyvíjet tlak na mm, jednotlivé členské státy. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Ano, Danty. Andrej Šváb, prosím. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že to, co říkal eh, pan kolega Pascal Anemon, je velice důležité, měli bychom to zvážit, ale já sám jsem taky z hraničního eh, regionu, je stejně jako on, a proto ne, nemohu potvrdit eh, to, že Solvit je tak neznámý. Klíčový problém, před kterým tady stojíme, spočívá v tom, že komise vlastně v rámci Solovitu může pouze mm, hrát zprostředkovatelskou roli a nemá žádné mm, pravomoce, které může využít leda, že by byla stále ochotná a připravená mm, jít do eh, postupu pro porušení závazků. A my tady zjišťujeme, že tady chybí vůle a ochota. A pokud jsou to jenom nějaká pěkná slova, tak to často bývá tak, že všechna ta omezení eh, eh, týkající se pojišťové, pojišťovní, pojištění nebo pracovně právní otázky, to všechno nakonec Ehm, ten člověk, který překračuje hranice, eh, ten musí plnit tyto limity a zadání a vlastně není úplně šťasten, když mm, eh, Solvit prohlašuje, že je to eh, povinné. Otázka je, co teď udělat, abychom ty věci naopak zjednodušili. Některé věci ani nejsou právoplatné, co tady dělají členské státy, ale Solvit může být účinný pouze tehdy, když členské státy mm, mm, pomohou a když komise bude potom je zažalovávat. A to si myslím, že tady máme velký problém. Ale není to problém příslušných úředníků, kteří kteří tam pracují, ale je to problém politický, mm, protože stále mm, nejsme schopni mm, tu svobodu na vnitřním trhu realizovat a e, respektovat to členských států, protože toto máme zakotveno ve smlouvě, všechny členské státy to podepsali. A proto si myslím, že je velice důležité, abychom se dále věnovali tohoto tématu, protože abychom předkládali další návrhy v rámci Solvitu a zvažovali, co by tady mohlo pomoci. Děkuji. Děkuji. Takže je tu řada otázek, návrhů pro komisi. Paní Deršman, ráda bych vám teď předala slovo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. A velmi děkuji za všechny pozitivní e, příspěvky, e, poznámky, otázky a návrhy. Myslím si, že komise e, velmi vítá Eh, širokou podporu, která je poskytována v síti eh, Solvit a jsme si vědomi toho, že je tady ještě prostor pro zlepšování a eh, to máme zakotveno v akčním plánu. Dovolte mi, abych se pokusila odpovědět ty konkrétnější otázky, které byly předloženy. Například to, co se týká hraničních regionů a otázky povědomí, znalosti solvitu a využívání solvitu v těchto regionech. Ono je to opravdu tento problém, problém, kterým se komise zabývá. Nedávno byl schváleno sdělení komise o oblastech, o příhraničních regionech. Konala se konference posilování to soudržnosti v hraničních regionech a jedno, jeden z kroků, který se eh, plánuje v tomto kontextu, je právě zvýšit, zlepšit využívání solvitu tím, že se budou zřizovat takové platformy a ty se budou soustředovat na tyto, tyto kontaktní místa, která propojí solvit. Takže tolik Eh, k tomu, jsem, tomu eh, jsme si plně vědomi eh, konkrétních potřeb v příhraničních regionech věřím, že tou iniciativou, která byla nedávno schválena, tím, že budeme mít taková ústřední místa, která budou propojena s Solvitem, že se nám podaří zvýšit povědomí a budeme moci více využívat Solvitu, tedy občané budou moci využívat Solvitu v těchto příhraničních regionech. Co se týče další decentralizace v Solvitu, myslím si, že to, co teď existuje, že je to vlastně dobré, můžeme pomáhat vyřešit problémy, které tady máme s národními úřady. Nesmíme zapomínat na to, že role Center Solvit mm, spočívá v tom, že se eh, diskutuje o právních problémech eh, s eh, národními zodpovědnými úřady a skutečnost je, že velice často jsou situována v hlavních městech. Ale čeho, co je nutné udělat, tak aby se decentralizovali přístup k solvitu? všichni občané a podniky, ať už jsou v Evropské unii nebo ne, měli mít přístup k solvitu, když ho budou potřebovat. A myslím si, že toto, tohoto můžeme dosáhnout přístupem k internetovým solvitu, protože pokud občan nebo nějaký podnik e, třeba hledá určitou, chce odpovědět na určitou otázku, která se týká fungování jednotného trhu, tak budou okamžitě přesměrováni e, do, e, na Solvit a o to jde. Takže toto už probíhá, probíhá to přes internet, protože na druhé straně, kdybychom měli větší decentralizované agentury, tak si nejsem úplně jistá, jestli by měli pravomoce vyjednávat s, čna, e, s úřady členských států. A o to právě jde, když se jedná o případ Solvitu. Takže toto je myšlenka, myšlenka fungující sítě Solvit. E, dále helpdesk Solvitu. Ano, to už existuje. E, v komisi je to vlastně takový malý tým který pracuje na Solvitu a to napomáhá členským státem správními eh, poradenstvím a jak jsem řekla, počítá se eh, v akčním plánu s tím, že tyto právní rady budou, poradenství bude ještě dále posíleno. Budeme tady si více sdělovat informace, poznatky se eh, centry Solvit a také chceme navrhnout školení, konkrétní workshopy na té právní témata a, nebo jiné, eh, jiná témata. Toto už existuje, ale nemyslím si, že bude na komisi, aby byl o ním helpdeskem pro občané podniky, protože komise nemůže vyřešit problémy, které existují eh, s členskými státy. Celá logika eh, Solvitu mm, spočívá v tom, že je to síť fungující mezi členskými státy a máme tady hlavní centra a tak. pak ostatní centra, která vzájemně mezi sebou vyjednávají a snaží se nalézt řešení. A komise je od toho, aby zajistila to, že, tento, že budou tyto sítě řádně fungovat, že budou poskytovat právní poradenství, pokud o to půjde, ale nemůže vyřešit problém problémy samotné. A přesto si myslím, že tu možnost přímého e, přístupu e, pro podniky a občany existuje, protože na, e, máme servisní centrum jednotného trhu, máme tady takové nástroje pro řízení a máme takzvaný přístup kaskádovitý, to přístup kaskád. Ti, kteří mají nějakou otázku, mm, se mohou obrátit na webovou stránku Europe, která je velmi úspěšná. Je tady Tady se navyšuje, je to, je to více jak milion návštěvníků e, ročně a tam je možné položit tuto otázku. dá se pak eh, na eh, webové stránce eh, Europ ověřit. A pokud ještě to nestačí pro získání informace, tak tito lidé mohou jít na tzv. poradenskou síť Europ, to je webová stránka právního poradenství, je bezplatná, funguje po celé Evropě a tito lidé tady mohou položit otázku a okamžitě se jim dostane odpovědi. A toto je taková fáze mezi mezi informací a vyřešením problému. Eh, máme tady takzvaný kaskádový přístup, tedy informace, porada a potom samotné vyřešení problému pomocí solvitu. Takže myslím si, že to je takový řetězec služeb, eh, který je dost důležitý a eh, zcela rozumím tomu, že je potřeba udělat více pro zvýšení povědomí tak aby více občanů a podniků znalo existenci Solvitu a vědělo, že je to klíčový pilíř akčního plánu. Co se týče monitoringu mm, Solvitu, to byla otázka, kterou tady máme monitorování a právání zpravodajství. Tady mám, sledujeme Solvit na v takovém scoreboardu jednotného vnitřního trhu, to je zveřejňováno ročně, minulý eh, červenci minulého roku to bylo zveřejněno. A tady je posuzováno fungování Solvitu, je tady eh, celá řada eh, kritérií na centrum Solvitu a komise také každému členskému státu zasílá dopis s posouzením o konkrétních center Solvitu na daný rok, který právě uběhl. Takže tady se to už se sleduje, jak ehm, Eh, centra Solvitu v jednotlivých členských státech fungují. A eh, co se týče dalšího eh, to, to, pocitu zatožnění se s tímto problémem v členských státech, toto hm, je možné workshopy, které se konají jednou za dva roky, o tom jsem se zmiňovala předtím, komise buď v Bruselu nebo v nějakém členském státu hm, hm, dává pak dohromady všechna tato centra Solvitu a pak přejdeme k programu, podíváme se na to, co, se, co fungovalo dobře, Mm, na otázky, které se musí vyřešit, sledujeme, co se dá ještě více vylepšit a při dal, příležitosti dalšího workshopu eh, Solvitu se budeme věnovat detailnímu ehm, provádění akčního plánu. A decentralizace, jak jsem říkala, ano, je to určitě eh, důležité, ale to by měly ty úřady eh, centrální rozhodnout, které se zabývají případy solovitu. Je to otázka vyjednávání mezi nimi a um, správní úřady v členských státech a co se týče školení. Ono uh, s tím se opravdu počítá v akčním plánu. Uh, Eh, máme tady už naplánované různé eh, akce na příští rok. Eh, z COSMA programu je to financováno a odpovídá to tady snažíme se dělat kurzy, školení, které budou odpovídat potřebám jednotlivých center Solvit. Co se týče možná největšímu přiblížení se k občanům, s tímto plně souhlasím a Chceme využívat centra Solvit. Myslím si, že všechny nástroje zaměřené na e, jednotný trh jsou založeny právě na těchto e, nástrojích, tedy soustředují se na potřeby občanů a e, podniků. Takže budeme dále prověřovat to, jak celá síť Solvitu funguje. Budeme mít takové studie, eh, chceme mít zpětnou vazbu o tom, jak je to vnímáno a jak eh, můžeme tyto věci dále vylepšovat, ať je to Europe, Europe Advice nebo Solvit a tak dále. Pro nás je eh, klíčovou otázkou ta, ta soustředěnost na uživatele. A tady je vždycky ještě prostor pro mm, vylepšování se a o to se pokusíme. A teď poměřování výsledků. Myslím si, že jsem už zmínila onen scoreboard, tabulku, kterou zveřejňujeme každý rok. Ta nám poskytuje nejenom eh, rozsáhlé informace o fungování jednotného trhu, a také možné postupy pro porušování závazku a tak dále, nebo otázky veřejných zakázek, ale každý takovýto nástroj pro řízení je poměřován s portálem nebo Europe Advisem, jsou tady celé další systémy, a Solvit a tak dále, takže Tady máme výsledky, které je možné poměřovat a podle toho je možné posoudit, do jaké míry tato sítě funguje. Dále zvýšení um, účinnosti uh, celé sítě. Ano, toto je důležitý bod a myslím, že uh, velmi souvisí uh, s prvním pilířem akčního plánu. Uh, který se týká zvyšování, posilování kvality. Už jsem říkala, že hodně závisí na členských státech a Určitě tento, předáme tuto věc do rady, do, na workshopech Solvitu eh, s tím, že potřebujeme, aby členské státy posílily toto roli Solvitu ve vlastních eh, mm, administrativách v národních úřadech. Chceme, eh, aby dostali do rukou všechny výsledky, které budou potřebovat a chceme zvýšit účinnost také tím, že se postaráme o to, že se budeme více eh, sdělovat poznatky, budeme mít databázy, více školení se bude organizovat, ale, a to je důležitý bod akčního plánu, Chceme toto propojovat s relevantními sítěmi. Zmiňovala jsem eh, Europe Enterprise, zmiňovala jsem také to, že eh, jsou tu noví aktéři, kteří budou mít přístup k databázi, Eh, obchodní komory nebo jiní externí aktéři, ti budou mít možnost eh, eh, předložit nějaký případ a sledovat tento případ Solvitu. Takže si myslím, že to také zví, roz, rozšíří působnosti a účinnost. Ano, souhlasím s tím, co říkal pan Šváb, že ona to není komise, která by měla pravomoce vyřešit tyto případy. Je to síť, která existuje mezi členskými státy. Role komise eh, spočívá v tom, že eh, zajišťuje to, že tato síť řádně funguje a stará se o to, aby abychom eh, hlavně sledovali nevyřešené případy. To je to, co, se teď, co teď děláme pomocí akčního plánu. Doufáme, že tento nový přístup přinese výsledky a budeme ochotní schopni, připraveni podat zprávu, až nastane čas eh, tomuto výboru o tom, jak eh, je prováděn akční plán. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Eh. Děkuji vám, paní Dorišmon, za vaše odpovědi. A myslím, že s tím můžeme uzavřít tento bod pořadu jednání. Ještě jednou vám děkuji za to, že jste přijala naše pozvání přišla a informovala nás o aktuálním stavu věcí v souvislosti se Solvitem. Teď se tedy dostáváme ke konci naší schůze, pokud nemá nikdo nic do bodu různé. Chci ještě říci, že příští schůze bude tento čtvrtek od 9 do 12.30. Děkuji vám všem a těším se na vás ve čtvrtek. A ještě bych chtěla říct, že je tady ta zpráva 15 let Solvitu. Myslím, že jste to všichni dostali. Pokud nikoliv, tak si to prosím vezměte u dveří, až budete opouštět zasedačku. Děkuji. Schůze koordinátorů bude od pěti hodin v režimu in camera. Děkuji.